We should start. Takže tedy začneme. Už máme pět minut spoždění. Všechny vás vítám na jednání výboru INTA. Máme zde na programu slyšení o Číně a několik dalších zpráv. Všichni doufám obdrželi pořad jednání a neobdržel jsem žádné námitky k němu, tímto tedy můžeme považovat pořad jednání za schválený. Bod 2. Eh, zápis z jednání 4. a 15. října bude schválen, pokud do konce tohoto jednání nezazní nebo nebudou zaslány žádné námitky. Bod číslo 3. Oznámení, která se týkají rozhodnutí koordinátorů, která učinili na svém jednání 28. října. Tato rozhodnutí budou eh, začleněna do dnešního zápisu z jednání. Bod číslo 4. Oznámení předsedy. V důsledku pandemické situace a zhoršující se zdravotní situace předseda rozhodl, že pouze předseda výboru nebo skupiny může být eh, prezenčně eh, v sále, plus zaměstnanci sekretariátu a technická podpora. Všichni ostatní musí odejít. Jednání je samozřejmě ve webstreamováno, takže já zdravím do Lublaně, do Soluně a kamkoliv, kde jste. Máme tlumočení v angličtině, francouzštině, němčině, italštině, španělštině, nizozemštině, polštině, češtině a rumunštině a ve druhé polovině našeho dnešního jednání budeme mít také slovenštinu. Samozřejmě, že tlumočníci spoléhají na kvalitu zvuku. Eh, technici budou dbát na to, aby tedy vše řádně fungovalo a poprosím vás také, abyste hovořili zřetelně a adekvátním tempem. pokud eh, nebudete vidět, ale budete pouze slyšet, tak se to bohužel nemůže tlumočit. A nyní pod číslo 5 naše slyšení o obchodních a investičních vztazích mezi Evropskou unii a Čínou. Myslím si, že to je velice důležité téma. Konkrétně s ohledem na vývoj za posledního půl roku. A já předám slovo panu zpravodaji Winklerovi. Dám mu na 4-5 minutek slovo. Prosím, Julie. Mr. Winkler, can you... Pane Winklere, zmáčkněte prosím speak button. Yes, Mr. Winkler, we can see you. Ano, vidíme vás a slyšíme vás, pane Winklere. Děkuji mnohokrát. Takže já asi eh, bych eh, začal úplně od začátku. Děkuji za slovo. Děkuji panu předsedovi eh, Langemu za uvedení eh, toho, že toto téma obchodních a investičních vztahů s Čínou je velice důležitým tématem. Naše slyšení má velice optimistický název, protože tam stojí, že o tom diskutujeme v postcovidovém světě. Ale bohužel tomu tak zatím ještě není. Jsme zatím uprostřed eh, té pandemie v plné její síle a musíme se nějak eh, vyrovnat s těmi podmínkami. Myslím si, že bychom jasně měli vidět situaci, ve které se nachází Evropská unie, ale také Čína. A pokud hovoříme o investicích eh, v Evropské unii, tak se domnívám, že obchodní eh, politika eh, v těch uplynulých dnech a týdnech zaznamenala velký, velké změny. Ještě se bude dokončovat veřejná debata o přeskumu obchodní politiky a bohužel došlo k přerušení spojení. Mr. Winkler, we lost your connection. Can you please press the speak button? Thank you. Yes, we can see you. Už vás zase vidíme. Děkuji. Já jsem tedy říkal, že přeskum obchodní politiky je nejdůležitějším krokem za poslední období a doufáme, že na začátku roku 2021 budeme mít dokument, který bude obsahovat nové směry evropské obchodní politiky. Je již nyní jasné, že základní koncept nové obchodní politiky Evropské unie bude otevřená strategická autonomie. A myslím si, že ještě musíme eh, tento nový koncept eh, naplnit obsahem. A doufám, že výbor INTA, bohužel řečník opět eh, se spojení přerušilo. Nevím přesně, co se děje, říká řečník. Já jsem po technické stránce v pořádku, Doufněme, že to již vydrží. Takže hovořil jsem o přeskumu obchodní politiky. Můj čas běží. Pokud se rychle podíváme do Číny, tak vidíme, že tím možná nejdůležitějším prvkem posledního vývoje v Číně je nová pětiletka, nový pětiletý plán. Je to již čtrnáctý pětiletý plán Číny. A také se v něm eh, snaží definovat dlouhodobé cíle do roku 2035. Je to velice důležité. Měli bychom se více seznámit s tím vývojem v Číně. Možná naši panelisté budou schopni eh, osvětlit eh, tento vývoj. Pokud jsem to správně pochopil, tak ta Eh, čínská strategie v podstatě také obsahuje jakousi strategickou autonomii. Rád se o tom ale dozvím něco více, co přesně to znamená. Eh, zda se bude Čína více spoléhat na domácí hospodářský cyklus produkce, distribuce a spotřeby, ale eh, tedy také jsem pochopil, že to bude doprovázet vnější cirkulace hospodářství. Ještě mi dovolte čtyři stručné body, než skončím. Nejprve dvě věci, které se týkají Číny. Jednak investiční dohoda je pro nás, Evropské unii, velice důležitá. Rok 2020 měl být rokem Číny. Bohužel je to tedy eh, rok COVID-19, ale uvidíme, jak to dopadne s tou investiční dohodou. Potom eh, dohodnutí o zeměpisných označení, u kterých jsem zpravodajem. To si myslím, že je velice důležité z hospodářského i politického hlediska. Také bych chtěl říct, že je velice důležité propojení obchodu a bezpečnosti. A rovněž bych chtěl zmínit, že ty hodnotově založené závazky Evropské unie jsou pro nás rovněž velice důležité. A to i ve výboru INTA a také na plenárním zasedání Evropského parlamentu. Na závěr bych eh, rád ještě jednou připomněl eh, určitý návrh, eh, abychom na úrovni Evropské institucí Evropské unie měli nějakou task force pro Čínu, podobně jako máme task force pro Spojené království. Velice rád bych si vyslechl, co na tento návrh říkají panelisté. Děkuji. Děkuji Juliusi za úvod a také za vaše návrhy. Máme zde nyní pět vážených hostů. Paní Alicia Garcia Herrero, eh, která je členkou evropského think tanku Brechl, paní Andreu Brincu, která je místo předsedkyní Rumunského institutu pro studii Asie a, studie Asie a Pacifiku, paní Lia Butler, která je místo předsedkyní Responsible Business Alliance, Dále je zde pan Jörg Wutke, který je předseda Evropské obchodní komory v Číně a za Evropskou komisi. Zde máme zástupkyně generálního ředitele DG Trade, paní Helena König. Já dám našim expertům slovo, každý bude mít 6 minut a začne paní Alicia Garcia Herrero. Prosím. Děkuji vám v první řadě mnohokrát za pozvání a doufám, že mě dobře slyšíte. Já jsem si připravila prezentaci eh, s klíčovými prvky eh, svého příspěvku. Doufám, že se na to budete moci podívat později. Teď z technických důvodů to nemůžeme zhlédnout. No a eh, prezentace obsahuje pět bodů. První se týká regulací, druhá služeb, o kterých příliš mnoho nehovoříme, potom strategická konkurence mezi Spojenými státy a Čínou, jaké jsou její dopady na Evropskou unii a poté dohoda o volném obchodu FTA, Když jsme slyšeli, že to je klíčová pro naše jednání a pátý bod je e, další vývoj. Za prvé tedy, jaká je situace? Je velice důležité uvědomit si, že Evropa je největším eh, světovým vývozcem, ale není čistým vývozcem do Číny. Naše obchodní vztahy s Čínou se, pokud jde o obchodní bilanci, zhoršují. Jsme v deficitu od roku 2000 a nějak se ta situace nezlepšuje. Eh, rok 2020, který je tedy rokem covidu, eh, zaznamenal naopak další zhoršení. Ten eh, čínský vývozní eh, stroj je v podstatě na nejvyšší úrovni vůbec. Čína je mm, skutečně Eh, má obrovský přebytek obchodní bilance nejen pokud jde o Evropskou unii, ale je to také ve vztahu pokud jde o Spojené státy. Vztahy Čína Spojené státy se eh, zhoršily a bohužel se, jak si, bohužel to platí i pro Evropskou unii, ale i pro další země světa. Klíčové obchodní eh, odvětví to je tedy export, textil, elektronika a Eh, dopravní eh, vybavení. Toto v roce 2020 Čína eh, exportuje více než kdy jindy. Ten textil to se týká především roušek v současné době. Někdo může nabídnout, že ten hospodářský nebo ten obchodní deficit není příliš problematický, ale zde ten problém je, protože je to eh, spojeno s tím, že čínský vývoz má stále větší přidanou hodnotu, zatímco ten evropský do Číny ji má stále nižší. A navíc čínská neutralita v globálních hodnotových řetězcích eh, světově se neustále zvyšuje, takže Evropa vlastně jaksi eh, neustále se omezuje její podíl na světovém obchodu na hodnotových řetězcích, zatímco pro Čínu se to neustále zvyšuje, protože eh, na jednotný eh, trh eh, dodává již částečně zpracované produkty. Pokud jde o služby, ironií je, že byť tvoří Čína, byť má tedy Čína velkou ekonomiku, tak eh, služby tvoří poměrně malou část této ekonomiky a z Evropské unie není, jak si eh, Evropa není schopná vyvážet eh, do, eh, jak si vyvážet služby. Ten objem služeb vyvážených do Číny je třikrát eh, menší než to, co vyvážíme do Švýcarska. Takže tady ještě přetrvávají problémy. Třetí problém, který bych chtěla ráda prodiskutovat, eh, se týká obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou a proč Evropa tuto válku pociťuje. Možná se to teď změní eh, s novou americkou administrativou. Tato válka ubližuje Evropě, poškozuje ji, protože to není obchodní dohoda, která by Čínu vedla k reformám. Je to v podstatě eh, válka, díky které se Američanům daří eh, vyvázet jaksi hodnotu zboží ve větší hodnotě až v miliardách a Týká se to chemikálií, týká se to leteckého eh, vybavení a dalších odvětví. Eh, tato eh, podivná obchodní konkurenční politika poškozuje Evropskou unii také proto, že zde dochází k takzvanému dekaplinku, k, k oddělování a Evropa e, v podstatě e, v řadě věcí nemá kontrolu nad e, postupem evropských společností, které působí globálně. A je zde také velice závažné riziko, které se týká toho, do jaké míry Evropská unie bude schopná stanovovat globálně standardy. A pokud jde o přímé zahraniční investice, k tomu bych chtěla říci následující. Máme eh, zde samozřejmě tu eh, všeobecnou obchodní dohodu. Ta je samozřejmě velice e, důležitá, ale je třeba si uvědomit, že naše investice do Číny již celé roky stagnují a masivně se koncentrují na výrobu, na zpracovatelský průmysl, takže není to v žádném případě diverzifikované ty investice ani nenarůstají. To je třeba zdůraznit. Na druhé straně ta obchodní dohoda by mohla být důležitější, pokud jde o výstupy, tedy o zboží, eh, které přichází z Číny do Evropské unie. Nicméně naše investice v Číně velice poklesly. V té mé prezentaci uvidíte že v podstatě i pokud jde o investice Číny do Evropské unie, tak více než polovinu jich mají na starosti státem kontrolované čínské společnosti. Situace, pokud jde o Spojené státy, se v tomto liší. Je třeba si tedy uvědomit pokles evropských investic eh, do Číny. A v podstatě to jsou investice do polovodičů a robotiky, což jsou v podstatě eh, vysoce jaksi, technicky náročné, eh, náročná odvětví, náročná na přidanou hodnotu. Bohužel eh, děkuji vám mnohokrát za eh, vaši prezentaci, ale bohužel eh, nemáme příliš mnoho času. Nyní paní Andrea Brinca, 6 minut. Uh, thank you so much. I'll try. Děkuji. Pokusím se držet se 6 minut. Vážení členové výboru, dámy a pánové, je pro mě obrovskou eh, ctí moci se zúčastnit eh, vašeho slyšení. A protože čas je omezený, tak eh, přeskočím úvod a pohovořím o hlavních bodech. Od roku 2013 jsme se na toto téma dívali z různého pohledu, třeba z pohledu Marshallova plánu nebo z jiného pohledu. A samozřejmě musíme si uvědomit, že je důležitý pohled Číny. Čína přišla s pěti hlavními cíly koordinace politiky, konektivita infrastruktury a zařízení, finanční integrace a obligace people a potom eh, vazby mezi eh, osobami. A hlavním eh, plánem je eh, tento tedy eh, plán. A co se týče tohoto pyra, tak je to hlavně projekt pro infrastrukturu. A je potřeba tedy zlepšit eh, globální zprávu. Ale v souladu s mým výzkumem eh, BRI je pouze takovou strategií značky pro čínskou zahraniční politiku a pro zahraniční investice a projekty. Je to zároveň strategie centrální vlády, tak aby se označily eh, různé investice a projekty, které jsou tedy součástí tohoto projektu. A a tedy tohoto projektu Pás a stezka. Eh, když eh, Zároveň eh, bych chtěla připomenout, že se to stalo také strategií čínských firm, tak aby se podpořily jejich projekty v rámci deštníku BRI, tak aby dostali investice, a tak dále. Musíme tedy pochopit, že toto je důležité pro definování budoucí strategie Číny. Když Itálie podepsala memorandum eh, BEI v roce 2019, tak eh, zazněla kritika po celé Evropě a přitom se ale ignorovalo to, eh, z čeho se poučila eh, střední a východní Evropa, eh, pokud je o nedostatek následných kroků po takovýchto memorandech. BRI není jenom silná koherentní iniciativa, která může ohrozit EU, ale je to také způsob, aby se mohly Eh, prosadit zahraniční investice Číny a tak, aby se mohlo podporovat eh, pozitivní vnímání Číny, pokud jde o zahraniční investice. Pouze připojením k BRI, podepsáním nezávazného MOU, tak to um, ne, nevede k žádným konkrétním důsledkům pro signatářskou zemi. A ten příklad zemí střední a východní Evropy je ilustrativní. Zatímco všichni členové mechanismu 17 plus 1 podepsali eh, memorandum BEI s Pekingem, tak potom ale došlo ke zklamání, protože nedošlo ke splnění eh, slibů, pokud je o investice. Eh, a většina e, těchto zemí také podepsala e, MOU se Spojenými státy a Zároveň se zavázali, že omezí účast e, Huawei na sítích 5G. A tento trend byl motivovaný nejenom zklamáním s Čínou, ale také tím, čemu říkáme ruský faktor, tedy ten strach v mnoha zemích střední a východní Evropy z hrozby ze strany Ruska a ze závislosti na e, zárukách e, Spojené e, USA a NATO. Jednou z nejviditelnějších částí BEI od prvního roku této iniciativy byly železniční trasy mezi Čínou a Evropou, které se používají pro obchod a je to také rychlejší alternativa pro námořní dopravu. Ano, tyto už existovaly před BRI a nejsou úplně úspěšné. Používají se staré železniční trasy pro export eh, výrobků z Číny do Evropy. To začalo v roce 2012, když americká společnost HP eh, začala používat vlaky pro dopravu výrobků ze svých ehm, továren eh, v Chongqingu do Duisburgu. A protože tento model se ukázal jako efektivní, tak Čína ho přijala a rozšířila ho a e, dala ho jako součást BRI. E, počet tras, které propojují čínská a evropská města, se rozšířil až na 50. Pro HP se tím pádem zkrátila dodací doba e, pro drahé výrobky, tím pádem se zvýšila ziskovost, ale pro mnoho dalších společností se eh, toto neukázalo jako být příliš výhodné, tedy v porovnání s námořní dopravou. Navíc tedy většina těchto tras, se kterými přišla Čína, nejsou ziskové a operují pouze díky místním dotacím. A tyto trasy jsou tedy spíše takovým eh, PR, tak aby se zlepšil profil eh, BRI. A pokud jde o přejmenování existujících eh, projektů, tak nejúspěšnějším projektem je Pirejský přístav. Pirejský přístav ehm, to byla investice, která byla řízena trhem ze strany Kosko a dalo se to zase pod eh, BRI. A není to projekt, eh, který by byl tedy součástí vládního projektu pásu a stezky. Eh, máte prosím ještě jednu minutu. Mrs. Brinza, please press the speak button for one minute. So I was saying... A musím říci, že uh, i když vlastně to, co bylo eh, nejviditelnější a nejškodlivější, co ukázala pandemie, tak to je vlastně negativní vnímání v celém světě. Ale v dlouhodobém eh, horizontu eh, pandemie bude mít také vliv na výrobu a na obchodní vzorce. Protože máme pandemii, tak existuje větší zájem v Evropě, který se soustředí na úroveň závislosti na Číně a jakým způsobem se vyrábí výrobky na místní úrovni změnit tyto dodavatelské řetězce. To bude těžký úkol, protože zatímco v regionu střední a východní eh, Evropě eh, se eh, schopnost nahradit čínskou pracovní sílu zakládá na nákladech, chybí zároveň infrastruktura, továrny, technologie a know-how. Nejlepším příkladem je rumunský případ výrobce aut Dacia Renault. Nedávno tato společnost představila svůj první elektromobil, Dacia Spring. A tento automobil se bude vyrábět eh, v Číně. Eh, děkuji vám eh, za pozornost a budu se těšit na vaše dotazy. Mr. Langer, please press the speak button. Thank you. Button. Thank you. Yes, again, Miss Butler is not... Uh, paní Butler není připojená. Ano, děkuji. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji členům výboru za to, že jste nás pozvali mezi vás. Jmenuji se Lia Butler a jsem eh, eh, viceprezidentkou Responsible Business eh, Alliance a naším cílem je odpovědná těžba surovin. RBA byla založena v roce 2004 a jsme vlastně společenstvím eh, významných eh, elektronických eh, společností. A cílem je podpora práv a pracujících a společenství po celém světě. Momentálně Air by A a související iniciativy má téměř 400 členů a celkové příjmy činí více než 7,7 bilionů a přímo zaměstnává přes 21,5 milionů osob a výrobky se <clears throat> vyrábějí ve více než 120 zemích. Situace je nyní kritická. Toto slyšení tedy probíhá v kritický moment. Máme globální pandemii a ukázalo se, že je důležité, aby naše dodavatelské řetězce byly odolné a že musíme zároveň eh, se postarat o ochranu pracovníků a životního prostředí. To jsou priority Zároveň se nacházíme v době, kdy existují politické nepokoje a existují geopolitické obavy. Eh, hovoříme tady o paradigmatech, které souvisí s globalizací a s obchodní politikou a toto se všechno spochybňuje. Eh, globální společnosti operují v tomto stále komplikovanějším prostředí a očekává se od nich eh, stále víc. Musí se chovat odpovědně a zároveň se od nich očekává akce a že budou odpovědné eh, vůči svým akcionářům. Jaké úloha RBA? Protože jsme organizací, která má globální stopu, tak naším cílem je pomáhat společnostem, aby se chovali odpovědně všude na světě, ať už se to týká jejich vlastních operací či dodavatelských eh, řetězců. Členové RBA nejenom chtějí eh, činit dobro, protože to je eh, správný způsob, jak podnikat, ale také chápeme, že společnost vyžaduje stále větší společenskou odpovědnost, rovněž odbory, spotřebitele a vlády. Čína a Evropa jsou obzvláště důležité trhy pro RBA, ať už se týká to jejich členů, eh, protože jsou tam eh, umístěni a nebo protože tam eh, pracujeme. Prostřednictvím programu RBA jsme pomohli firmám, aby se chovali odpovědně a jedná se o také podporu obchodu a investicí mezi Čínou a EU a už to trvá přes 15 let. Pokud je o dodavatelský řetězec, ten je velmi komplikovaný, jsou to sítě podniků a obchodních vztahů, jsou tam stovky nebo tisíce e, zákazníků a dodavatelů, lidské zdroje a toto všechno v různých regionech, kde existují různé kultury, standardy a různé legislativy. Eh, samozřejmě je potřeba všemu tomuto rozumět a přijít eh, s řešeními, která budou praktická a efektivní. Co se týče našich eh, nástrojů a programů v RBA, tak máme koridory, pro eh, najímání zaměstnanců a ty se eh, mohou využít. Potom máme eh, kodex chování RBA, kde stanovíme standardy pro pracovní podmínky v dodavatelských řetězcích, aby tyto byly bezpečné a aby se ke pracovníkům přistupovalo důstojně a s respektem. Rovněž, aby obchodní operace byly odpovědné z hlediska životního prostředí a také, aby byly etické. Tyto programy nefungují izolovaně, fungují fungují jako kaskáda eh, v rámci dodavatelských řetězců a napříč průmyslem. Týká se to dodavatelů, týká se to eh, těch, kteří eh, najímají zaměstnance, týká se to sléváren, týká se to rafinérií a týká se to i dolů. Eh, samozřejmě všechna tato úsilí vyžadují čas a my ale už jsme svědkem toho, že to má velký dopad na eh, veřejné eh, dobro a že toto se už šíří napříč zeměmi a společnostmi. Eh, jaká je úloha vlády nebo vlád. Eh, vlády a legislativa eh, sehrávají kritickou úlohu, protože je potřeba, aby mm, se mohlo podnikat odpovědně. A Evropská unie byla a je globálním lídrem a má příležitost zajistit rovné podmínky pro všechny a upřednostňovat odpovědné obchodní praktiky. Eh, pokud jde o eh, nařízení EU, které se týká eh, surovin z konfliktních oblastí, tak tato legislativa vstoupí v platnost 1. ledna. A to znamená, že dovozci z EU musí tedy dovážet z Eh, odpovědných eh, zdrojů, což je tedy výborný příklad vedení Evropské unie. Eh, tak, aby se tato legislativa zlepšila, EU a OECD společně vyvinuli proces pro to, aby se vyvinuli schémata náležitá, náležité péče a díky těmto schématům mohou individuální společnosti dodržovat tuto regulaci. Děkuji za pozornost. A děkuji vám za to, že jste dodržela čas. A nyní pan Jörg Vudke, prosím. Uh, děkuji. Děkuji mnohokrát. Já jsem v tuto chvíli v Šangaji a mám hovořit o Yi a Yang podnikatelské spolupráce s Čínou. Já mám na starosti eh, organizace, která zastupuje podniky asi v devíti městech Číny, jak už pan Winkler říkal a hovořil o případech COVID. V tuto chvíli máme danou situaci, co se týče eh, COVID. A přemýšlím v tuto chvíli nad tím, jak jaký bude mít vliv stávající situace vepřového eh, na dovoz. Je to obrovský trh, 30% v tuto chvíli. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet v následujících letech. Já se pohybuji v chemickém průmyslu, zde to bude výraznější, asi 60%. V tuto chvíli máme obrovské problémy s přístupem na trh. Nakonec eh, čínský trh pro evropské podniky je asi o 20% větší než švýcarský trh. A jak už říkal pan Lange, my jsme se sešli naposledy v únoru a opět jsme představili nový materiál Position Paper – je to 430 listů s spoustou doporučení. Je to obrovský materiál, který jsme zpracovali na téma Číny. Zdá se, že jsme už často unaveni tím, kolik slibů si vyslechneme. Jsou to témata, která jsme již mnohokrát vznesli. Já bych k tomuto jen stručně řekl. My jsme zpracovali zprávu v lednu ukázalo se, že asi 1% z našich 700 členů eh, využilo těchto doporučení, takže se zdá, že to není skutečně velká příležitost pro podniky. My jsme nakonec ovšem některých trendů využili. Řada podniků se v tuto chvíli soustředí spíše na Evropu. My v tuto chvíli máme dotace ve výši 50%. Samozřejmě má, jsme rádi, že máme dotované přepravní nádoby pro účely přepravy do Evropy. Je to asi 8 tisíc vlaků což představuje tak zhruba dvě ty přepravní nádoby. Když sledujeme vztah jako takový, tak víme, že Čína se třeba v automobilovém průmyslu do určité míry otevírá, Alicia o tom hovořila. Volkswagen a další společnosti mohou mít v Šangaji většinu, některé tam dokonce mají 100% účast, což je celkem vypovídající záležitost. Moje společnost například má obrovské plány v tomto smyslu. Tedy Čína potřebuje technologie, otevírá se, otevírá se víc než kdykoliv v minulosti, zároveň však je potřeba říci, že to není záležitost systematická, není to nic, co by šlo paušalizovat a zdá se, že to, to, to tedy neznamená tolik pro evropský trh. Máme zde jedno téma, které je zajímavé z hlediska našich podniků. Prezident oznámil, že do roku 2060 bude Čína uhlíkově neutrální ekonomikou. Co to znamená? V tuto chvíli je zde stále ještě nárůst poptávky na hlavu. V tuto chvíli je to 60 Německa a 33 Spojených států, takže ta chuť je zde celkem výrazná. Je zde poptávka občanů, zároveň je zde příslip dosažení uhlíkově neutrální ekonomiky do roku 2060, což je celkem zajímavé. Je, je zde také útlum eh, uhelných elektráren, které jsou tak příliš znečišťující. Je to však 60% v tuto chvíli. Je to 60% emisí, 20% je průmysl, který velmi často také používá uhlí. Abychom se tedy dostali k té uhlíkové neutralitě, tak Čína musí eh, te, uh, tepelné elektrárny zrušit. 600 60 gigawatů, což možná nevypadá jako velké číslo, ale jsou to všechny elektrárny v Evropě, což znamená, že Čína musí vyrobit tolik elektrické energie, která představuje nula uhlíku, aby byla schopná vykompenzovat ten zbytek a vyrovnat se tak Evropské unii. Pochopitelně je to podnikatelská příležitost i pro nás, ale jak jsme již zjistili u solární energie, větrné energie, Čína to může zvládnout velmi obratně a absorbovat část ekonomiky a nakonec dominovat celému trhu. Proto je třeba postupovat velmi opatrně. Je to skvělá příležitost, zároveň však musíme sledovat situaci a uvědomit si, jaké technologie se zde objevují. Máme také obdržet průzkum k tomu oddělení decoupling. Mělo by to být k dispozici v lednu. Je to jak z technologického hlediska, tak finančního hlediska. Zde je ten dvojcyklus, který se používá v Číně. Pochopitelně je to něco, co nás znepokuje. Musíme sledovat, jakým směrem se situace bude vyvíjet, ale řekl bych, že celkově lze říct, že to něco jako sputník. my v tuto chvíli nemůžeme Čínu až tak ovlivnit, můžeme se soustředit pouze na sebe a takto řešit. Děkuji. Děkuji za nastínění situace a prosím Helenu Kéning, zástupkyně ředitele. My jsme si vyslechli, jaké problémy se zde objevují, a jak, k jakému posunu dochází a proto se táži, jak to vnímáte vy v komisi. Děkuji, děkuji, že jste mě přizvali k této diskuzi. Já bych nejprve začala otázkou pandemii. Samozřejmě ta nás ovlivňuje, ovlivňuje všechny trendy, celosvětové aktéry, posiluje se nacionalismus, posiluje se tím i jednostrannost jednání, ale zároveň je to do určité míry signál, varovný signál týkající se zranitelnosti Evropské unie vůči Číně. Musíme na své zájmy a hodnoty bránit možná ještě důrazněji než v minulosti, na což upozornili i předchozí řečníci. Také je to upozornění, že celosvětová či regionální řešení nelze nikdy zcela realizovat bez Číny. Taková je realita. Naše vztahy s Čínou se dostávají do nové fáze. Bylo tomu tak už v roce 2019 v rámci společného eh, sdělení Čín jako ekonomického soutěžitele, ale zároveň spolupracujícího partnera. Zde se objevuje uvědomění, že musíme lépe uchopit problémy, které se zde vyskytují, používání dotací, široké používání dotací a naplňování cílů v oblasti hlavních ekonomických sektorů. Já nebudu hovořit o našich iniciativách a o naší snaze o konkurenceschopnost, protože to zřejmě není potřeba vysvětlovat, ale spíše musíme pracovat na čímsi více recipročním. Politika Číny se samozřejmě trochu již posunula, co se týče autonomních opatření. Máme zde klíčové oblasti vyjednávání, komplexní eh, smlouvu o investicích je to součást našich nástrojů, je zde záležitost rovných podmínek a přístupu na trh. Jednání, jak víte, již pokročila. Tempo bylo v posledních měsících celkem náročné, politické cíle znamenají, že do konce roku bychom měli jednání dokončit a pokud bude z věcného hlediska jednání uzavřeno, a to je důležité říci z věcného hlediska. Potřebujeme ambiciozní přístup, dosáhnout vyváženosti, vyhodnotit situaci na čínském trhu a snažit se o dohodu, která bude stát za to. Příslušný výstup by měl znamenat zlepšení v řadě oblastí. Měli bychom vyřešit problém s přístupem na trh u zboží i služeb, Měli bychom dosáhnout lepší transparentnosti dotací a měli bychom dosáhnout úpravy v oblasti přenosu poznatků a licencí. Co se týče udržitelného rozvoje, my jsme v oblasti klimatu a životního prostředí zatím dosáhli dobrých výsledků, stejně jako u sociální odpovědnosti, ale eh, vše ještě v běhu, co se týče investičního mechanismu pro udržitelný plán. Je dobré říci, že zde ještě existují určité mezery. Čína se musí ještě více snažit v řadě oblastí o nabídnutí lepšího přístupu na trh, zvláště v oblasti práce politická rozhodnutí a závazky na úrovni čínského státu budou zřejmě ještě zapotřebí, abychom mohli dosáhnout dohody. Obě strany mají své potíže a musíme pamatovat na to, že komplexní smlouva je přesto, že nevyřeší úplně vše, velmi hodnotným přispěním do řešení ekonomického modelu. A teď k autonomním opatřením. Čína zvolila, jak už zaznělo, částečné otevření trhu, ovšem státní řízení ekonomiky je daným faktem i do budoucna. Proto potřebujeme ten tzv. toolbox neboli soubor nástrojů, abychom chránili mm, hodnoty Evropské unie, abychom chránili naše zájmy. Víte, že příští rok Evropská komise nabídne nový nástroj, kde bude řešit otázku dotací a dalších pokut dalších praktik, které ovlivňují hospodářskou soutěž. Myslím, že je na čase řešit tuto situaci. Potom jsou zde nástroje mezinárodních veřejných nabídek. To je záležitost, která se řeší od roku 2015. Řada lidí usiluje o to, abychom celou věc uzavřeli co nejdříve další nástroje, které budou řešeny. Asi 65 představují antidumpingové opatření a 65 z nich jsou v Číně. Musíme se také zbavit strategické závislosti a nastavit správně dodavatelský řetězec. Nadále budeme řešit eh, otázky týkající se jednání před Světovou obchodní organizací. USA, Japonsko a další. Jsou to naše bilaterální a vícestranné dohody, které budeme muset využívat ještě efektivněji. Já bych ještě ráda uzavřela celou věc s tím, že bychom chtěli nastavit vyšší spolupráce jak bilaterálně, tak i vícestranně s Čínou zvláště v, obl- v otázkách, které jsou pro nás nejdůležitější, ať už jsou to klimatické podmínky anebo strana ujednání, jako je na půdě Světové obchodní organizace. Helena? Děkuji mnohokrát, Heleno. Máme opravdu hodně věcí k diskusi a k zamýšlení a nyní dám slovo našim členům. Začnu s panem zpravodajem a stínovými zpravodaji, takže Juliu má dvě minuty stejně jako pak eh, tím zpravodajové. Už neslyšíme řečníka. Mr. Winkler, we cannot hear you. Uh, no, it is okay. Teď pana Winklera slyšíme. Děkuji mnohokrát. Zazněla celá řada zajímavých věcí. Já bych eh, se neodvážil formulovat nějaké závěry, protože ta debata právě začíná. Ale dovolil bych si položit eh, dvě otázky dvěma z panelistů, protože si myslím, že to jsou otázky důležité pro to, abychom věděli, jak postupovat dále. Jednak eh, panu Budkemu, který vlastně Eh, nám eh, zmínil eh, věci pozitivní i negativní, které se týkají dopadů na Evropskou unii. Pokud jde o ten plán do roku 2035, myslíte si, že, to, že vlastně to otevře jaksi novou, eh, nové konkurenční prostředí, které se týká standardů a normativních předpisů a pokud ano, tak jak eh, na to má Evropa zareagovat. A paní zástupkyně generálního ředitele Kenigové bych eh, se chtěl zeptat nebo požádat ji, aby mohla komentovat tu myšlenku té task force pro Čínu. Mohli bychom něco takového upotřebit? Mohlo by to pomoci institucím Evropské unie hovořit, eh, vystupovat jedním hlasem v dialogu s Čínou. Děkuji. Děkuji, Juliu. Nyní paní Inma Rodriguez Pinero za SAD, také dvě minuty. Dobré odpoledne, děkuji mnohokrát a vítám všechny naše panelisty. Já bych se v první řadě chtěla zmínit o současných vyjednáváních o investiční dohodě a chtěla bych se zeptat paní Kenigové, e, pokud jde o kapitolu o udržitelném e, rozvoji, jaká je zde naše ambice a jak se domníváte, že na to Čína zareaguje? A také se chci zeptat, e, jak se bude, jak pokračuje jednání o řešení sporů mezi státními Eh, investory. A pana Vudkeho bych se chtěla zeptat, jakým způsobem se v současnosti eh, řeší spory mezi zástupci evropského průmyslu a čínským státem. Pokud jde o obchodní vztahy, eh, hovořilo se zde, jak tedy pan Winkler zmínil prohlášení prezidenta Xi Jinpinga na výkonném výboru čínské komunistické strany, pokud jde o cestovní plán do roku 2035, ve kterém hovoří o tom, že by se Čína do té doby měla stát světovým lídrem v pokročilých technologiích. S ohledem na prezentace panelistů bych se chtěla zeptat, jak jak se na to díváte? Myslíte si, že Evropa je připravená, aby dokázala čelit uh, tomuto čínskému cíli proměnit se na technického lídra do roku 35? A potom bych se ještě chtěla zeptat, eh, jak se díváte na vztahy mezi Evropskou unii a Tajvanem? Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nyní za Rinu tady máme paní Vedren. Tři minuty, paní Vedren. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat všem řečníkům. Všichni se shodneme na tom, že Čína je strategickým partnerem a je eh, třeba eh, zmnožit eh, ty eh, kanály, kterými mezi sebou hovoříme. Prozatím je to velice eh, asymetrické, ta situace, pokud jde o obchodní vztahy. Je třeba, aby ta dohoda, kterou uzavřeme, zaručila ochranu našim podnikům. Myslím si, že ta dohoda o zeměpisných označeních jde dobrým směrem. Chtěla bych také poděkovat paní Knigové za ty nové nástroje, které se týkají určitých jaksi eh, opatření na eh, plnění eh, legislativy. Chtěla bych se zeptat, co by mohla Evropská unie udělat, aby se Čína nějakým způsobem postavila k průmyslovým subvencím. A také je třeba zaměřit se na boj proti padělkům, na úpravu nakládání s, s osobními eh, daty a podobně. Chtěla bych se eh, zeptat, jaká závazná opatření eh, by zde Evropská unie měla upřednostňovat. A pokud jde o naši obchodní politiku, je velice důležité, aby naši občané přijímali, aby byla koherentní také s cíly ekologickými a s respektováním s dodržováním lidských práv. Pokud co budeme dělat, pokud Čína změní tyto své vnitrostátní plány. Čína podepsala pařížskou dohodu, ale musí se snažit více snížit emise v té krátkodobé perspektivě. Pokud jde o lidské práva, lidská práva, Eh, samozřejmě, že vztahy Evropské unie a Číny jsou eh, zásadní, ale nemělo by to být eh, na úkor toho, že budeme mlčet o lidských právech. A také se chci zeptat, zda jsou čínské orgány připraveny diskutovat o silné kapitole, pokud jde o udržitelný rozvoj a jak, jaký je stav těch jednání o investiční dohodě s Čínou. Děkuji mnohokrát, Marie-Pierre. Nyní eh, zelený pan Reinhard Bütikofer, který eh, je předsedou Evro- delegace Evropského parlamentu pro Čínu a má čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem panelistům za velice zajímavé příspěvky. Mám dotazy na něk- kolik eh, z vás. Eh, Alicie, Hredo bych se chtěl eh, zeptat, co vidí jako nové příležitosti pro spolupráci v oblasti obchodu mezi Čínou, Evropskou unii a Spojenými státy za nové americké administrativy a také jak eh, bychom eh, měli více bránit zájmy Evropské unie, pokud jde o mezinárodní standardizaci. Eh, paní Brinci bych se rád zeptal, co si myslí, že by Evropská unie měla dělat, aby posílila ozeleňování ekonomiky? Jak se vyhnout tomu, že eh, budou eh, se země eh, zadlužovat a také, jak se můžeme v Číně poučit, pokud jde o lepší konektivitu. Paní Butler, myslím si, že Čína vlastně se snaží, aby přímé investice byly závislé na čínském Eh, trhu a takto ovlivňovat své partnery. Jak se k tomu postavit a jak se postavit eh, k tomu, že komunistická eh, strana Číny stále více jak si se snaží mluvit do fungování i soukromým společnostem. A pokud jde o IPI, Eh, eh, myslím si, že německé předsednictví zde jde trochu eh, opačným směrem, než jsme šli dříve. A také by mne zajímalo, jak probíhá to vyjednávání o dohodě, především pokud jde o ochranu pracujících. Eh, například se to týká dohody Mezinárodní organizace práce o nucené práci. Předpokládáte, že Evropská unie uzavře nějakou dohodu s Čínou, pokud nebude mít žádné opatření, které by chránilo proti nucené práci? A také ještě k tomu Tajvanu bych se chtěl zeptat, zda bychom měli začít diskutovat o nějaké investiční dohodě s Tajvanem, Eh, a otevřít tím eh, jakousi novou kapitolu. Ostatně se o tom hovořilo již v roce 2015. Eh, děkuji, Reinharde. Nyní EKR Emanuel Frakos. Dobrý den. Děkuji. Pokud jde o obchod eh, s Čínou, musíme být eh, realističtí, protože naše ekonomiky jsou stále více eh, propletené. Je třeba dosáhnout jaksi rovnoměrného rozvoje. Nicméně je třeba si také uvědomit, že ty země nebo ty oblasti mají odlišnou mentalitu a je třeba používat jak byč, tak cukroví, tak cukr my v podstatě eh, Číně poskytujeme nezbytnou likviditu, která umožňuje čínským podnikům, aby eh, postupně získávali rozhodující vliv nad eh, různými odvětvími naší ekonomiky. Čína bude růst i nadále a my potřebujeme realisticky eh, řečeno dosáhnout určitého pokroku také pokud je o ochranu eh, práv pracujících a životního prostředí, tak aby se nám podařilo vytvořit rovné hrací eh, podmínky, protože evropské společnosti jsou často v nevýhodě oproti těm čínským, protože ty nemusí splňovat příslušné standardy. Je důležité, abychom nediskriminovali evropské Eh, prostředky. Je eh, třeba, eh, abychom jaksi respektovali vzájemné kultury, abychom odstranili zbytečná omezení, ale také je třeba zabránit nucenému transferu technologií, který nás ohrožuje. Je rovněž třeba zaručit eh, pro malé a střední podniky eh, rovný přístup eh, k úvěrům. Potřebujeme také chránit naše investice, potřebujeme chránit práva ruševního vlastnictví a já bych se rád Eh, zeptal eh, našich panelistů, jak jsou optimističtí, pokud jde o tyto problémy. Děkuji Emanueli a Zague Helmut Scholz dvě minuty. Auch ich möchte mich ganz herzlich eh, i já bych chtěl poděkovat všem vystupujícím za velmi zajímavá vystoupení. V monitorovací eh, skupině EU Čína jsme eh, toto také eh, řešili a já bych se chtěl zeptat, jak se díváte na těch příštích pět let a na směřování. Čínské vedení ukazuje, že cílem je eh, soustředit se na otázku eh, spotřeby místního obyvatelstva, to bude taky jejich měřítko a v tomto smyslu se budou odvíjet investice, digitální ekonomika, energetické firmy. To jsou tedy body, eh, kde čínská ekonomika bude konkurentem eh, pro nás, pokud jde o přístup na trh. A proto já se ptám, vzhledem eh, k tomu, ptám se tedy paní Kenik, nebylo by efektivnější, kdyby ty eh, různé možnosti, které máme, tedy strategii pro propojenost a potom iniciativa Pás a stezka, tak abychom je dali dohromady aby to nebylo pouze v našem zájmu, ale také eh, v mezinárodním zájmu, pokud je o vytváření kritérií a standardů a vy, vedlo by to ke bilaterální spolupráci či mnohostranné spolupráci mezi různými ekonomikami. Abychom mohli využít tuto bilaterální spolupráci, eh, proto abychom trošku uh, Eh, vyhladit nějakým způsobem eh, zlepšili spolupráci třeba i se Spojenými státy. A myslím, že jsme už o tom hovořili i minule. Eh, Čína, Tajván, Jižní Korea, stejně jako Japonsko, také částečně Větnam, jsou momentálně takovými lokomotivami ekonomiky. A musíme si zde rozmyslet, Eh, jak to můžeme navázat na naše zájmy, pracovní místa, lidská práva, ochrana práce, udržitelný rozvoj, ochrana životního prostředí a vyvíjet společně standardy? A vyt, snažit se vytvořit nějaké vzájemné standardy a povinnosti. Děkuji, Helmute. A nyní dám slovo ostatním poslancům. Jako první Anna Mysel a Sima Kopulu na minutu a půl. Prosím. Mrs. Asima Kopulu, please press the speak button. Thank you. Hello, thank you very much for giving me the Děkuji mnohokrát za slovo, děkuji pane předsedo, děkuji všem účastníkům za tyto velmi zajímavé informace, které jsme se dnes dozvěděli. Myslím si, že někdy ten přístup k Číně byl problematický a naivní že jsme se na něj dívali jako vyjednávacího eh, partnera či partnera, se kterým by se dalo spolupracovat. Ne vždy to bylo možné. Chtěla bych si poslechnout eh, více informací o geopolitice, především eh, nedávný vývoj situace v USA, zda to bude mít vliv na vztah s Čínou a A potom bych si chtěla eh, poslechnout eh, názor paní Lee Butler a paní Kenich. Jakým způsobem of our Eh, jak by toto mohlo být součástí naší otevřené strategické autonomie, strategie, eh, pokud jde o digitální transformaci? Děkuji. Mm, děkuji, ano. A nyní Kathleen van Bremt. Eh, děkuji vám. Děkuji všem účastníkům za zajímavé slyšení. Já bych se chtěla soustředit na otázku podniků a na agresivní strategii, kterou známe, především co se týče přístupu, ale také pokud je o kontrolu strategických odvětví. E, například e, nejlepším příkladem je síť 5G, ale víme, že existují jiná odvětví, třeba železniční infrastruktura, vodní infrastruktura a tady existuje riziko, že to bude v čínských rukách potom také během posledních eh, pět let jsme byli svědky většího zásahu eh, čínského státu do podniků. A musíme si uvědomit eh, také, jaký vliv to má na náklady. Já bych se chtěla zeptat paní Lee Butler a paní, pana Jerk Vudke. A jak to souvisí se nástroji, o kterých hovořila paní Kenik, jestli to stačí? Eh, také eh, nástroj pro zadávání veřejných zakázek, který je zablokován na radě. Když se podíváte na tyto nástroje, považujete je za dostatečné, nebo budeme eh, potřebovat další nástroje, abychom řešili tento tak důležitý problém? Na minutu a půl paní Danuta Hybner, prosím. please press the speak button. Thank you. I... Já bych chtěl hovořit o decouplingu a o standardizaci. Když se podíváme na Čínu, tak to je jediná ekonomika, eh, která eh, roste. A když se podíváte na 35, eh, tak vidíte, že existuje Eh, velká snaha nezáviset na globální ekonomice. A jedná se také o velké investice do vzdělávání, do výzkumu, také liberalizace eh, kapitálového trhu a finančního trhu. A potom, když se eh, podíváme na obligace, tak eh, vidíme, že se snaží oddělit eh, od eh, světového trhu. A já si myslím, že je důležité si uvědomit, že chtějí posílit svoji úlohu ve otázce stanovení standardů. A co bychom měli udělat my, jakožto Evropská unie? protože my máme dva regulační prostory, máme tedy tedy Západ a Čína, anebo by to bylo USA, EU, eh, e Spojené království v některých oblastech a Čína. A především, když si uvědomíme, jak stále roste vliv eh, Číny v Asii. Děkuji. A nyní na jednu minutu Rafael Glixman. Bonjour, merci beaucoup. Dobrý den, děkuji mnohokrát za vaše příspěvky. Já mám konkrétní otázku, která se týká nucené práce v, Čín, v Číně. Počínaje tím tímto eh, měsícem eh, zde máme tu eh, zprávu australského think tanku ASPI, týká se nucených prací především Ujgurů a dosud to nevedlo k žádným legislativním či obchodním opatřením na úrovni Evropské unie. Když se zde komentovala tato zpráva, tak eh, se hovořilo o znepokojení. Já se chci zeptat, zda došlo k nějakému vývoji, pokud jde o ta opatření a chci se zeptat, eh, zda eh, například eh, podobná opatření, která mají ve Spojených státech amerických, tedy že je zde určité, jaksi, určité zablokování, určité embargo těch firm, tak zda by to mohlo být podobné i u nás. For one minute, it's... A nyní na jednu minutu Heidi Hautala. Dobré odpoledne. Eh, pro mě byla velmi eh, zajímavá prezentace paní eh, Lei Butler ohledně Responsible Business aliance a je tedy jasné, že jste se snažili o otázku náležité péče v dodatelském řetězci. Jak to tedy vypadá v Číně? Eh, kde neexistují eh, práva pracovníků, eh, protože to nebylo provedeno. Co můžou dělat firmy v takovýchto situacích, kdy národní legislativa je plně v rozporu s vašimi hodnotami? A co si myslíte o tom, když USA zakázali dovoz bavlny kvůli nucené práci? Thanks a lot, Heidi. Děkuji, Heidi. A nyní pan De Castro na jednu minutu. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych také rád poděkoval všem našim expertům. Jak již kolegové zmínili, Čína je druhým největším obchodním partnerem Evropské unie po Spojených státech a je zásadní a důležité, abychom i nadále pracovali na dosažení dohody i ve světle té současné krize, kdy se musíme snažit o co nejrychlejší znovu nastartování ekonomiky a udělat eh, více pokroku v těch oblastech, které jsou pro nás eh, přínosné, eh, jaksi pro oba ty partnery, pokud jde o investice i obchod. Ale důležité je, aby se ty naše vztahy s Čínou skutečně opíraly o reciprocitu a pravidla Eh, hospodářské, eh, spravedlivé hospodářské soutěže, abychom chránili naše výrobce a podniky, ale také eh, chránili životní prostředí a práva pracujících a obecně lidská práva. Pokud jde o tu globální investiční eh, dohodu, je třeba si uvědomit, eh, že ještě je třeba tam eh, hodně toho udělat, pokud jde o kapitolu, která se týká přístupu na trh a udržitelného rozvoje. Moje otázka je ale jednoduchá. Vzhledem k výsledku amerických voleb se chci zeptat panelistů, jak se domnívají, že jaké dopady by eh, návrat toho konstruktivního dialogu se spojenými státy eh, mohla mít na naše budoucí vztahy s Čínou. Děkuji. Thanks Paolo. Děkuji mnohokrát, Paolo. A nyní se vrátíme k řečníkům, k těm, kteří vystupovali mezi panelisty. A já poprosím jednotlivé vystupující, začínáme u paní Kasia eh, Herrero, každý máte pět minut. Děkuji, děkuji mnohokrát za řadu velice zajímavých otázek. Jsou velmi podnětné, mohu říct se. A začnu tím, co kolega Jopnok to říkal. Samozřejmě Evropa činu nezmění. To je základní předpoklad. Činu nezměníme. Proto si musíme uvědomit, že jsou zde určité záležitosti, které budou v rámci našich jednání s Čínou zkrátka nemožné. A já bych zareagovala takto. Ani Čína by se neměla snažit o to, aby nás změnila. A to je základ otázek, které zazněly. Já to nebudu rozebírat až tak podrobně, co to přesně znamená, protože myslím, že je to celkem zřejmé, ale dovolte mi jednu konkrétní záležitost zmínit. A to je moje téma a to je ekonomika. Když říkám, ať nás Čína také nemění, tak eh, tím myslím, jak funguje náš jednotný trh. My zde máme představu té komplexní dohody s Čínou a i bez té v rámci jednání s Čínou, v rámci běžného obchodování s Čínou, v rámci standardních investic, v rámci vstupu Číny na náš trh. To v podstatě znamená, že ekonomika této velikosti, která funguje, v podstatě ovlivňuje, sice nepřímo, ale ovlivňuje náš trh. A to je skutečnosti. A to nepatří do, to, do té takzvané bílé knihy kterou jsme připravovali, abychom si udělali představu o naší situaci, o dotacích a tak dále. To je něco, co jde jaksi nad rámec této představy. Je to otázka hospodářské soutěže, fungování trhu. A otázka, proč je to důležité, a já si nemyslím, že to můžeme v rámci našich vyjednávání změnit, spočívá v tom, že v Číně je nedostatečná hospodářská soutěž, která v podstatě se promítá i do dalších oblastí po celém světě. Což znamená, že v Číně můžou panovat nějaké vztahy, které znamenají, že s někým se obchoduje příznivěji, to znamená, že některé zisky lze použít na jiný účel, řekla bych docela neférově, a je otázka samozřejmě, jak si nadefinujeme férově a neférově, ale použijí se toto zisky jinde a je to nekalá soutěž. A my nejsme schopni s tímto bojovat prostřednictvím Světové organizace práce. Člověk si říká, že by to mohlo pomoci, ale ono to nepomůže, protože jde o jiný ekonomický model. A zde není žádná otázka v rámci toho pětiletého plánování, že by se co si takového změnilo. bylo řečeno, že ta představa je taková, že by tržní síly mohly být lepší, ale my víme už teď, že ani za deset let, ani v dohledné budoucnosti tomu tak nebude. Není to dokonce ani uvedeno v pětiletém plánu. Otázka, která zazněla, zněla, co s tím uděláme. Možná se to změní s tím, že prezidentem bude Biden. Já nevolám po žádném oddělení, nevolám po ničem, co bych označila za nedostatečně otevřenou mysl, abych to řekla na rovinu. Pochopitelně Spojené státy už za prezidenta Obamy se snažili o dohodu TTPI. To neprošlo dvakrát se to řešilo, řešil se i Tajvan. Tajvan byl součástí TTPI, takže pro mě odpověď je celkem zřejmá. Je to evropská záležitost, kterou bychom řešili i s prezidentem Bidenem, doufejme, ale evropský přístup k Ázii, ten se neomezuje jenom na Čínu a já to uvádím proto, že náš trž, tržní podíl v Číně stagnuje. A ten pětiletý plán už v tuto chvíli ukazuje, že se snažíme o vstup na další trhy. A je to jasný a zřejmý důsledek já bych tímto uzavřela své vystoupení, protože jsem vyčerpala celých pět minut. Děkuji. Děkuji a děkuji i za to, že jste dodržela časový limit a prosím paní Brinsa rovněž na pět minut. Děkuji. Děkuji vám, děkuji za položené dotazy. Já se pokusím vyjádřit a vezmu to po pořadě. Byly to tři bloky otázek. Jednak co se týče té pasti. Podle mého názoru je to přehnané, protože pouze o stovky projektů máme jeden jediný, který můžeme označit za past, a to je Sri Lanka. A pak je zde jeden projekt, který by mohl být vnímán jako smrtící past. Je to e, dálnice v Černé hoře. Takže je to diskutovatelné. V Evropě na to máme řešení a myslím si, že Evropa by měla do těchto regionů eh, investovat více, jako třeba v Černé hoře. A to je kvůli potřebě budování infrastruktury, konektivita, propojenost s Evropou a také z dlouhodobého hlediska Evropská unie bude následně schopna přemístit svoji výrobu z Číny do Evropy. Problém totiž v tuto chvíli spočívá v tom, že v některých místech není požadovaná infrastruktura. Proto si myslím, že tohle je řešení, více investic. Ačkoliv se uvědomuji, že tyto regiony mají své územní plány, je, je, jsou nedostatečně zalidněné, takže možná se to nepovažuje za ziskové. A Pokud jde o zelenou agendu, myslím si, že Evropská unie by měla s Čínou jednat více. Myslím si, že v budoucnu to bude ještě palčivější problém, jelikož obnovitelné zdroje jsou stále lacinější. Myslím si, že z dlouhodobého hlediska to bude nevýnosné budovat elektrárnu na uhlí A mám ještě příklad. My v Rumunsku můžeme říci, že jsme pět let s Čínou jednali o stavbě uhelné elektrárny a nakonec se ukázalo, že to je projekt zcela nevýnosný a čínské společnosti ty hledají výnosné projekty. Stejně jako my. Tolik tedy k této otázce. A co se týče té propojenosti, konektivity, myslím, že z toho bychom si měli odnést to, jak už jsem říkala ve své prezentaci, to je těch 17 plus 1. Podle mého je to takový šarmantní název. Měli bychom se snažit vyhnout takovým pojmům a označování. Měli bychom se spíše soustředit na uh, realizaci samotnou, abychom nespouštěli různé mechanismy a k ním každý rok jeden summit a další jednání a žádné následné kroky. My máme v regionu ještě jeden projekt. Je to pod eh, americkým patronátem a myslím si, že se v tuto chvíli tento projekt trochu dostává do toho modelu, o něm jsem hovořila, že se více mluví, než jedná. A proto si myslím, že by bylo dobré se v regionu více angažovat, snažit se poučit z toho, co jsme se odnesli z modelu 17 plus 1. Děkuji. Děkuji. A Lea Butler má slovo ještě na pět minut, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já se vyjádřím k otázkám, které se týkají nucených prací. RBI rozhodně řeší otázku týkající se problému nucené práce v rámci dodavatelského řetězce. Máme k tomu různé programy, nástroje a je to i v součástí etického kodexu kde je jasný zákaz nucené práce a dětské práce. Žádná odpovědná společnost nechce dopustit, aby se cokoliv takového objevilo v dodavatelském řetězci. A je na nás, abychom řešili tuto otázku. My už se spolupracujeme s dodavateli i našimi členy, aby ti to byli schopni dodržovat etický kodex. Pokud jde o nedávný vývoj, tak my jsme se snažili o mm, průzkumy a audity spolu s našimi členy. Jednáme se zástupci státu, s zástupci podnikatelských subjektů, samozprávy, snažíme se vyhodnotit situaci a v rámci spolupráce najít řešení. Také nechceme dopustit, aby na celosvětový dodavatelský řetězec a pracovníky samotné měl tento vývoj neblahý dopad. Zároveň jsme několikrát už informovali parlament o daných otázkách a pochopitelně jsme nadále k dispozici a jsme schopni i po tomto slyšení informovat dále. Co se týče dalších záležitostí, dalších nástrojů a mechanismů. My jsme připravili řadu návrhů a snažíme se zařadit velmi široce pojaté pojmy a koncepty, pokud jde o ochranu lidských práv v rámci dodavatelského řetězce. Za prvé, snažíme se o harmonizaci ve veřejných nabídek celosvětově, snažíme se ty možnosti soukromé a veřejné spolupráce. Vyhodnotit, chceme také vyhodnotit otázku transparentnosti a snažíme se i nastavit požadavky na mm, zveřejňování určitých údajů, tak aby to odpovídalo stávajícím iniciativám a systémům podnikatelských subjektů, abychom byli schopni navázat i mm, všechny další třetí subjekty, které se podílejí na jednotlivých transakcích, až po ty osoby, které se objevují na místech, kde jsou těženy nerosty. Je to součástí úspěšného, efektivního eh, nástroje v rámci celosvětového dodavatelského řetězce. Mnohokrát děkuji. No, eh, no. Děkuji mnohokrát, paní Butler, a nyní má pět minut pan Budke. Ano, to je tedy 12 otázek na 5 eh, minut, takže já přejdu na stylem TV. Čínské standardy. Za prvé, Čína má plán v roce 2025, 35 eh, eh, a 49 má tedy plány a teď je ten nejnovější plán na rok 2060, kde by měla být uhlíkově neutrální. Je to tedy plánováno jaksi v pravidelných intervalech. E, samozřejmě, že s tím, jak se bude hospodářství Číny e, rozvíjet, e, přijdou i ty standardy, ale ty budou následovat na základě poptávky a na základě aplikací technologií. To je v podstatě velice odlišné od Evropy. Svět Eh, vlastně přichází do Číny, která je eh, takovým, jaksi, eh, takovou laboratoří, takovým testovacím místem a bude proto mít velice dobrou pozici, aby mohla ovlivňovat standardy. Pokud ale Čína něco plánuje, tak by také Evropská unie měla začít plánovat a studovat tuto otázku standardů, například pokud jde tedy o ten mezník roku 2035. Pokud jde o řešení eh, sporů, v podstatě eh, jak si eh, zde nemůžete žalovat stát, můžete žalovat ty státní nebo státem ovládané podniky, a v uplynulých letech se hodně zlepšila situace, pokud jde o ochranu práv duševního vlastnictví. A vlastně 90% veškerých těch eh, soudních pří, eh, které se týkají IPR, eh, jsou mezi dvěma čínskými stranami. Nicméně pokrok zde je. Pokud jde o lidská práva, bohužel došlo k přerušení.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 znovu připojit, zmáčkněte prosím speak button. No, it's not working, there is no connection. Bohužel to nefunguje, pane předsedo, nemáme spojení. Dobře, dříve než dám eh, slovo naší poslední panelistce, paní König, rád bych ještě dal slovo zástupci ESVČ panu Bunaru Vígendovi na tři minuty, tak aby nás mohl seznámit s geopolitickým pohledem. Takže, pane Vígande, máte tři minuty. Děkuji mnohokrát za slovo. Já jsem byl nedávno ve výboru AFET na slyšení, které se také týkalo vztahů s Čínou a projevuje se v tom vlastně vzrůstající veřejný zájem o, tom, o tento velice důležitý vztah a také o to, co se v Číně děje a co se děje, pokud jde o její mezinárodní eh, plány. A my, jakožto politici, podnikatelé, státní zaměstnanci, eh, se musíme zabývat složitostí těchto vztahů, ale důležité také je, abychom jako Evropská unie hovořili jedním slovem, jak říkal pan Winkler, jedním hlasem. My pracujeme velice úzce s kolegy eh, z DG eh, Trade Evropské komise a ten celkový přístup eh, byl nedávno podpořen i na té nejvyšší úrovně Evropskou radou v měsíci říjnu. Je to tedy ten strategický výhled EU e Čína za rok 2019. Je třeba k Číně přistupovat v různých politických oblastech a různými způsoby, to je zřejmé v některých oblastech nemůžeme nic změnit, aniž budeme s Čínou úzce spolupracovat, například pokud jde o snižování emisí a boj proti klimatické změně, kde eh, jak si Čína eh, přijala velice důležitý závazek, který se týká jejího sektoru uhelných elektráren. Dále také musíme ale někde být schopni eh, Číně stanovit určité naše červené linie, pokud jde například o oblast hodnot Eh, byla zde také v souvislosti se Xinjiangem eh, zmíněna otázka nucených prací, tím se samozřejmě také zabýváme. Někteří z expertů řekli, že Čínu nemůžeme změnit. Ale také zde zaznělo, že bychom neměli Číně dovolit, aby změnila Evropskou unii. Ale musíme se navzájem ovlivňovat. A to by mělo být v jádru toho nového přístupu abychom zvýšili eh, kapacitu eh, vlivu, který nám umožňují naše tržní nástroje, abychom se dokázali lépe pohybovat v tom rychle se měnícím eh, mezinárodním kontextu. Samozřejmě Evropa čelí obchodním střetům mezi Evropskou unii a e, tedy Čínou a Spojenými státy. Máme zde ten e, hongkongský e, extradiční zákon, máme zde pandemii covidu. Samozřejmě, že pokud jde o ty obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou, tam naším zájmem musí být, abychom neustále s Čínou byli v kontaktu, ale také, abychom byli v mnohem užším kontaktu se Spojenými státy a proto bude za několik týdnů zahájen společný evropsko-americký dialog o Číně v oblasti obchodu. Samozřejmě, že pokud jde o otázky hodnot, zde samozřejmě je eh, třeba eh, jaksi eh, spojit náš důraz na hodnoty, ale také ekonomické potřeby. Ta naše strategie otevřené autonomie to musí samozřejmě nějakým způsobem odrážet. Stejně tak jako ten takzvaný dvojí přístup nebo ten decoupling, a na závěr Někteří z vás se zmínili, že musíme více spolupracovat se stejně smýšlejícími zeměmi. To je jisté a nesmí se to týkat pouze Spojených států, ale i dalších zemí. Nicméně také eh, se to týká Japonska, Indie, Austrálie, ale musíme se zaměřit také na evropsko-azijské vztahy, protože k největšímu růstu dochází v těchto dnech nikoli v Číně, ale v jiných azijských zemích. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji, pane Vígande. A nyní Helena König, pět minut. Děkuji, pane předsedo. Budu se snažit hovořit stručně pokud eh, jde o jednání o klimatické a environmentální eh, kapitole naší dohody, tam eh, se k tomu Čína staví poměrně pozitivně. Naopak, pokud jde o otázky pracovního práva, ochrany pracujících, tak to je citlivé téma, ale my samozřejmě budeme, eh, jak si nemůžeme zde přijmout žádné ústupky, jakožto člen ILO, Mezinárodní organizace práce. Pokud jde o Tajvan, bohužel kvalita projevu je velice špatná. Zde samozřejmě se musíme eh, podívat eh, na případnou Eh, dohodu, která by zahrnovala i Tajvan, ale týkala se jaksi šířeji toho regionu. Pokud jde o státní podniky, eh, samozřejmě, že my se především eh, snažíme získat ze strany Číny větší transparentnost, pokud jde o fungování těch státních dotací a jejich dopadů na evropský trh. Zároveň souhlasím také eh, s tím, eh, že asi eh, takto to bude v Číně fungovat i nadále. A bude také jaksi záviset na multilaterálních pravidlech, jaké dopady to nakonec bude mít na globální trh. Pokud jde o práva duševního vlastnictví, jak zde také již zaznělo, Eh, řešení eh, sporů v oblasti IPR se v Číně zlepšuje. My eh, se zabýváme především těmi otázkami transferu technologií v té obecné investiční dohodě a také se zabýváme otázkou normalizačních orgánů, protože stanovování standardů to bude taková další důležitá bitva a je naprosto zásadní, abychom nalezli partnery, se kterými budeme moci jaksi být na stejné straně, pokud jde o stanovování těch mezinárodních standardů. Musíme se více zaměřit na ty eh, stejně smýšlející země a opět nikoli pouze na Spojené státy. Pokud jde o nucené práce, to je velice závažné téma. A Opět, pokud jde o nějaké sankce, sankce jsou rozhodovány jednomyslně na radě. Zároveň ale komise pracuje také na due diligence, na náležité péči v nástrojích, které se týkají dodavatelských řetězců, kde budeme mít příslušný návrh na začátku příštího roku je ještě samozřejmě obtížné předvídat ten obsah, nicméně práva na ochranu, eh, pravidla na ochranu životního prostředí by měla být také součástí toho nástroje. Pokud jde o mezinárodní nástroj upravující veřejné zakázky, komise tlačí na členské státy, aby v tomto eh, také pokročili dále v tom projednávání. Eh, protože eh, to je velice důležité téma. Obavy panují nejen v Německu, ale i v jiných členských státech a ty diskuse ještě stále probíhají. Nicméně je to věc, která je na stole již poměrně dlouho. A úplně na závěr, pan Winkler navrhoval vybudovat tu task force pro Čínu v Evropské unii. My určitě vítáme veškeré příspěvky a vstupy od Evropského parlamentu a z výboru INTA. Je samozřejmě velice důležité, aby instituce i členské státy byly ve svém přístupu navzájem koherentní. Musím také zmínit, že v mnoha růz, že evropsko-čínské vztahy jsou probírány na mnoha různých úrovních, ať je to tedy ve výboru pro obchod, koasy, v Koreperu a samozřejmě také na radě, například na, té, na samitu, na tom posledním samitu na začátku října. Děkuji. Děkuji, paní König. Tímto uzavíráme naše, myslím, eh, velice plodné slyšení o obchodních vztazích a investičních vztazích mezi Evropskou unii a Čínou. Myslím si, že je naprosto jasné, že budeme o tomto tématu, eh, o mnohých z těch témat, o kterých se dnes diskutovalo, eh, hovořit i nadále. A jsem si jistý, že jistě nalezneme nějaký vhodný způsob, jak jak eh, vyřešit eh, obě strany té mince, to znamená otázku lidských práv a Hongkongu, ale také to, co se týká spolupráce v rámci VTO na různých ekonomických a investičních politikách. Takže jistě ta diskuse bude pokračovat. A musíme samozřejmě také přihlížet eh, k těm nově se objevujícím problémům a ke znepokojení ze strany veřejnosti. To tedy je závěr našeho slyšení. Ještě jednou bych mnohokrát poděkoval všem panelistům a také všech řečníků, kteří se této velice zajímavé debaty zúčastnili. A my nyní přejdeme okamžitě k našemu dalšímu bodu, kterým je hlasování o zprávě body 6, 7, 8, 9 a 10. Eh, je to tedy pět zpráv, o kterých bychom dnes, eh, tedy teď měli hlasovat. Dříve než vám vysvětlím eh, postup, ale myslím si, že už to víceméně všichni znáte, tak než to tedy znovu vysvětlím, tak bych rád to ověřil, zda máme potřebné kvórum. Potřebujeme 11 členů minimálně podle eh, pravidla 218 2 jednacího řádu, to znamená, potřebujeme minimálně čtvrtinu počtu členů. Takže všichni, kdo jste v tom virtuálním sále, tak prosím eh, zmáčkněte knoplík, kterým se hlásíte o slovo a doufám, že eh, sekretariát mi řekne, jak jsme na tom s kvórem. So are there 11 members Ano, máme 11 členů. Takže to je eh, skvělé. První hlasovací eh, kolo bude eh, hlasování o pozměňovacích návrzích. E, ta, ty zprávy se týkají použití celních e, kvót a tarifů, odstranění cel na některé výrobky, přeskumu obchodní politiky Evropské unie, nového akčního plánu pro oběhové hospodářství a e, také konektivitě a vztahu Evropská unie a Azie. Toto hlasování bude probíhat podle pokynů přijatých eh, v Dubnu. Eh, finální hlasování bude všem rozesláno a hlasovací eh, lístky samozřejmě také. Poprosím vás, abyste tedy hlasovali a zaslali své hlasy e-mailem abyste tedy čitelně vyplnili své eh, jméno, potom každý dokument podepsali, oskenovali ho nebo vyfotografovali a poslali. To je velice důležité, abyste to poslali ze své oficiální e-mailové eh, adresy Evropského parlamentu do funkční eh, schránky určené pro zasílání hlasů. Musíte tedy vyznačit eh, pozici ke všem pozměňovacím návrhům, protože nevíme, které by případně mohly odpadnout. V 16.45 bude toto hlasovací kolo ukončeno a samozřejmě budou započítány pouze ty hlasy, které do této doby dojdou. Nyní tedy Formálně zahajuji hlasování k výše zmíněným pěti návrhům. Výsledky hlasování budou oznámeny zítra před finálním hlasováním. A tím končíme dnešní zasedání. Zítra se uvidíme v 16.45. Děkuji mnohokrát.